The last thing we do is the changes to the agenda. Agenda. Pan převodničanci! Přichází pan předseda. There's a, there's a mistake that we have informed them.